Good afternoon, ladies and gentlemen. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Poprosím vás, abyste se usadili. And we'll be able to begin our today. Zahájíme dnešní zasedání. I open the meeting for today. Uh, Vítejte na dnešním zasedání výboru pro regionální rozvoj. Začneme přijetím pořadu jednání. Dále mám poznámku k pořadu jednání ve středu. Ve Štrasborku konference předsedu rozhodla, že odloží rozhodnutí o tom, který výbor bude odpovědný, pokud jde o návrh komise na vytvoření podpůrného programu pro strukturální reformy. A proběhla výměna tím pádem plánovaná výměna názorů jako bod 5 dnešního programu jednání, tady výměna názorů s panem Dombrovsky se musí být odložena na nějaké pozdější datum. My jsme o tomto v pátek dopoledne minulý týden informovali písemně poslance a dochází tedy k této změně na dnešním programu jednání. Když jsme obdrželi toto rozhodnutí konference předsedů, Rozhodli jsme se, že to budeme zřejmě řešit mimořádným zasedáním našeho výboru v květnu nebo na začátku června. Uvidíme, rozhodneme se podle toho, až obdržíme rozhodnutí konference předsedů. Takže toto je změna, která se týká pořadu jednání. Máte nějaké dotazy? Pan, pan Nestoroj, děkuji za tuto informaci. Chci navrhnout, abychom zahájili tedy okamžitě po skončení dnešního pořadu jednání zasedání koordinátorů, abychom to urychlili. Ano, říká paní předsedkyně, určitě nebudeme mrhat časem, takže zahájíme jednání koordinátorů i hned poté, co ukončíme dnešní program. Pokud už nikdo nemá žádný dotaz, pokud jde o program jednání, považuji ho za schválený. Dále sdělení předsedkyně. Mám dvě sdělení. Za prvé, jde o rozhodnutí konference předsedů, které se eh, týká programu na podporu strukturálních reform. Abych vás dále informovala, příští zasedání konference proběhne 4. května a teprve poté nám bude oznámeno, zda bude náš výbor potvrzen jako výbor hlavní. Pokud tomu tak bude, tak požádám sekretariáta, aby zařadil na program mimořádné zasedání názorů, které budeme věnovat eh, výměně názorů s místopředsedou komise panem Dobrovskisem. Takže to případné datum budeme mít eh, k dispozici až eh, později a zasedání proběhne v podobě mimořádného jednání našeho výboru. Mé druhé oznámení se týká delegace na Martinik. Jak víte, náš výbor poslal na Martinek delegace. bylo to v tom povelikonočním týdnu, pan Celer byl vedoucím této delegace a já mu tímto předám slovo, aby nás stručně informoval o průběhu této mise a odvedené práci. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Martinek patří jako další regiony mimo evropského kontinentu k takzvaným nejvíce odhledlým regionům, které mají specifické právní postavení v rámci smlouvy o fungování Evropské unie, tedy Lisabonské smlouvy. Martinik patří k Francii, ale leží Karibiku. A já jsem vděčný kolegovi Monskurovi za ten nápad navštívit Martinik. Náš výbor odpovídá, má ve své kompetenci odlehlé oblasti a také odpovídáme za možnosti toho, jak tyto oblasti podporovat když porovnáme ty nejvíce odlehlé oblasti, které obě existují, zjišťujeme velké rozdíly. A ty si člověk ještě více uvědomí, když odcestuje přímo na místo, hovoří tam s lidmi, kteří tam žijí a jejich zástupci. A takto jsme právě učinili na Martiniku. Karibské ostrovy A vzpomínám si na to, když jsme navštívili asi před eh, třemi lety francouzskou Guajánu, tak tam nám řekli eh, místní zástupci, že francouzská Guajána je část Evropy a trpí velice přistěhovalectvím, jak legálním, tak nelegálním. Na Martiniku naopak eh, je problém vysoké nezaměstnanosti a nedostatku pracovních příležitostí a z tohoto důvodu mnoho mladých lidí ostrov opouští a mají tedy velký demografický problém. Tedy, tady vidíte stejný region a problematika zcela různé povahy. Měli jsme velmi nahuštěný a obšírný program. Snažili jsme se zabývat skutečně veškerými možnými problémy, oblastmi, které jsou na Martiniku. První den jsme navštívili novostavbu velmi eh, rozsáhlé nemocnice a takové specifikum stavby této nemocnice je to, že je to oblast ohrožená zemětřesením, kde tato nemocnice stojí a byla tedy odpovídajícím způsobem postavena, což samozřejmě souviselo s otázkami nákladů na výstavbu a speciální konstrukce. Tato nemocnice by vlastně mohla být ústřední nemocnicí pro celý region z hlediska své velikosti. Ovšem, a nyní se dostáváme opět k, k potížím, který, se kterými se potýkají právě velmi odlehlé regiony. I na Martiniku, stejně jak v celé Evropské unii, platí evropské standardy, respektive tedy francouzské standardy, neboť Martinik je součástí Francouzské republiky. Což ovšem jednak ovlivňuje konkurenceschopnost, neboť ekonomice i v jiných oblastech je třeba dodržovat veškeré standardy či vyplácet minimální platy, které platí pro Francii, zatímco v, v sousedních regionech, v těch ostatních ostrovních státech samozřejmě panují zcela jiné podmínky v sociální oblasti a v pracovně právní oblasti. Ti nejsou vázáni takovými to normami. Tady vystává otázka, do jaké míry pokud pacienti z regionu, tedy z Karibiku, ale dokonce i z americké Berniny, jsou ošetřováni v této nemocnici, jak tedy řešit placení, je třeba mít odpovídající smlouvy s okolními s ostrovními státy a s dalšími státy, které si přejí využívat služby této nemocnice. Takže ta eh, nemocnice je krátce před dostavení skutečně bude jednou z nejmodernějších eh, nemocnic eh, v regionu, takže budou muset dořešit veškeré tyto otázky. Rovně jsme se setkali se zemědělci. Zemědělství je důležitý faktor, zejména pěstování banánů. Setkali jsme se s farmáři, kteří mají spíše malé či střední podniky 3 až 5 hektarů Ehm, největší podniky tam mají maximálně 100 hektarů. Pěstování banánů je a šlechtění banánů je velice náročné na práci. Takže na jednu stranu to přináší pracovní příležitosti mnoha lidem na ostrově. Ovšem na druhé straně Opět oni musí pracovat podle francouzských standardů, musí jim vyplácet platy podle francouzských standardů, což samozřejmě Ekvádor, Kolumbie a další země ve Střední Americe činit nemusí. A zde opět tedy je problém konkurenceschopnosti. A proto je třeba, abychom dbali na to, aby naše velmi odlehlé oblasti, což platí také například pro Kanárské ostrovy, kde se rovněž pěstují banány, abychom tedy jim poskytovali odpovídající kvóty a dobře řešili otázku subvencí. Další důležitý ekonomický faktor je pěstování cukrové třtiny a její zpracování v cukr a také její zpracování do velice dobrého produktu, a což je rum. Kolegové, kolegyně přímo na místě e, rovněž hovořili o problematice ochraně známky a bylo nám řečeno, že oni by rádi takovou nějakou chráněnou známku e, měli. Pak jsme navštívili celou řadu dalších obcí, oblastí Martiniku a také jsme měli setkání s tím, kdo odpovídá za strukturální fondy. Operační program pro Martinik byl přijat před nedávnou dobou. Nyní tedy může e, běžet, fungovat. A pro Martinik je k dispozici ze strukturálních fondu, asi 1 miliarda eur. Co nás poněkud udivilo, bylo to, že zejména místní zastupitelé, hlavně starostové, neměli téměř vůbec žádné informace o, o tom operačním programu, nevěděli ani, že již vstoupil v platnost. Tady jsme toho názoru, že by bylo mnohem velmi vhodné zlepšit komunikaci a zlepšit také komunikaci těch, kteří tedy nesou odpovědnost za strukturální fondy z naší strany a ze strany Martins, Martiniku. Neboť i nám jde o to, aby lokální orgány, lokální úřady a lidé celkově byli zapojeni jednak do vypracovávání operačních programů a pak také, aby eh, byli zapojeni tím, že tedy budou předkládat a vytvářet projekty, které z ní pak budou financovány. Měli jsme schůzky s zástupci ekonomické oblasti, Zejména se to jednalo o zpracovatelský průmysl, o zpracování zemědělských produktů. Měli jsme schůzku se zástupci místních hospodářských asociací. Z hlediska ekonomického na Martiniku je důležitý také cestovní ruch, který vytváří pracovní místa. Nedávno byl dokončen jeden projekt, který byl realizován pomocí evropských strukturálních fondů. Týkal se dopravy na ostrově, doposud to byla zejména individuální automobilová doprava a nyní byl vytvořen systém hromadné, veřejné hromadné dopravy v hlavním městě a v okolí hlavního města. Což velmi přispělo k zlepšení dopravní situace, zejména právě v hlavním městě. Nikdo nám nezamlčoval, že místní taxikáři byli proti tomuto projektu, neboť se obávali, že dojde k snížení jejich příjmů. Jak jsem mi řekl, do posud veřejná hromadná doprava fungovala právě, veřejná doprava fungovala právě téměř výlučně prostřednictvím taxikářů a automobilů, ale zdá se, že to na úkor eh, řidičů taxiků nepůjde, neboť hlavní město roste na rozdíl od ostatních oblastí, které se spíše vylidňují, a nový systém autobusů, které mají svůj vlastní jízdní pruh, je velice dobrý. Tolik možná ve stručnosti. Co se týče výsledků, a informací o specifické situaci na Martiniku. Tady jsme poskytli vlastně informace již prostřednictvím našeho newsletteru. Já děkuji pracovníkům sekretariátu za přípravu. Již nyní máme k dispozici v angličtině a ve francouzštině takovou schrnující zprávu, kde najdete informace o složení naší delegace a o práci naší delegace. A děkuji také sekretariátu za velice bohatý program, který byl jak z časového, tak z obsahu hlediska velice dobře připraven a velmi dobře fungoval přímo na místě. Vidíme, že na Martinek s námi odcestovali i noví členové tohoto výboru, což ukazuje, jak velký zájem má náš výbor o Martinek, ale nejenom o Martinek, ale o všechny velice odlehlé oblasti. Opakovaně jsme viděli, že i Martinická strana projevila velký zájem o práci našeho výboru, neboť, jak jsem ji řekl, velmi odlehlé oblasti, v tomto případě konkrétně Martinik, jsou velice závislé na podpoře ze strany EU, aby si mohli uchovat svou konkurenceschopnost a aby mohli rozvíjet životní a pracovní podmínky na svém ostrově. Viděli jsme to například také na tom, že naši návštěvu velmi sledovala ostrovní média, jak eh, noviny, tak televizní stanice. A tady zcela na závěr své přednášky jsem si ponechala takový velice zajímavý projekt. A totiž jde o jednotku francouzské armády, která působí na Martiniku, která založila program pro podporu mladých lidí, zejména znevýhodněných mladých lidí, které nemají eh, dokončenou školní docházku a žádnou kvalifikaci vzdělání. Dříve to, byly, byla, to byla problematická osoba mladých lidí a nyní díky francouzské armádě pro ně existuje takový zajímavý projekt, kde se učí různé činnosti, které je připravují na budoucí povolání, například automechanika, či pokud se jedná o mladé dívky, tak jsou to spíše počavatelská povolání, takže to skutečně umožňuje těmto mladým lidem mít nějaké vzdělání, nějakou odbornou přípravu a zároveň eh, mají sociálně pedagogickou podporu ze strany důstojníků a poddůstojníků francouzské armády. Tento projekt je částečně financován i z Evropského sociálního fondu a myslím si, že to je velice dobrá věc a že vojáci skutečně odvádí velice dobrou a smysluplnou práci. Celkově vzato Někteří kolegyně, například paní Rodríguez z Madeiry, což je také jedna z odlehlých oblastí a ona z ní pochází. Kolegyně Rodríguez mohla tedy na Martiniku i na základě svých vlastních zkušeností z Madeiry poskytnout určitý, kolegům z Martiniku určité rady a typy. A myslím si, že celkově skutečně nás to velmi obohatilo Získali jsme mnoho nových zkušeností a cených informací a až budeme dříve hovořit o velmi odlehlých oblastech, tak myslím si, že budeme mít určitý vědomostní základ, o který se budeme moci, budeme moci opřít. A já bych pouze zdůraznil, že velmi odlehlé oblasti sice mají své problémy, ale na druhou stranu jsou to takové výspy Evropské unie, a mohou či zastupují náš image Evropské unie a mohou ho také utvářet. Děkuji. Děkuji za tuto podrobnou prezentaci. Teď jsme všichni velice dobře informováni. Navíc máme k dispozici zprávu, kterou nám připravil sekretariát. Děkuji tedy všem členům delegace ještě jednou. A nyní budeme pokračovat v programu jednání dalším bodem. je návrh stanoviska, které zpracoval pan Žulo. Jedná se o přístupu k finančním prostředkům pro malé a střední podniky a zvýšení rozmanitosti financování MSP v Unii kapitálových trhů. Výbor pro ekonomické záležitosti se rozhodl, že zpracuje zprávu z vlastní iniciativy k tomuto tématu násled po usnesení z 5. února roku 2013 eh, o přístupu malých eh, a středních podniků k bankovnímu a nebankovnímu financování. No a my k, tomu, k této zprávě zpracováváme stanovisko, navrhovatelem je pan Žulo a dnes nám eh, své stanovisko představí. Pokud jde o mm, časový harmonogram, musíme hlasovat v našem výboru 24. května. Navrhuji tedy termín pro pozměňovací návrhy na konci dnešního dne v 17 pardon, 17 hodin, ale 21. Eh, dubna, to je ve čtvrtek. A teď už předávám slovo panu Žulo. Très bien, merci, madame euh, la présidente. Děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové. Eh, nejprve několik informací ke kontextu eh, této zprávy, jak jste uvedli. Tato zpráva se týká financování malých a středních podniků Jde o nesmírně důležitou záležitost, protože eh, tak, eh, jak jsme již tady řekli několikrát, malé a střední podniky jsou důležitou páteří evropského hospodářství, mají mimo jiné velký potenciál pro vytváření pracovních míst. Eh, uvedu několik čísel. malé a střední, malé a střední podniky dnes představují 20 milionů v Evropě a Eh, je tady asi 90 eh, milionů pracovních míst, to znamená 70 eh, zaměst soukromého sektoru. Během krize, která nás před několika lety zasáhla, Přístup malých a středních podniků k financování eh, se velmi zkomplikoval, eh, bylo to eh, omezenější než u velkých podniků, mimo jiné také proto, že malé a střední podniky velmi závisí na bankovních půjčkách. Kolega z výboru Ekon tady pracuje na otázce půjček, bankovních půjček pro malé a střední podniky, ale také na jiných zdrojích financování, a to zejména v rámci projektu Unie kapitálových trhů. Spravodaj pan Kras se do donívá, že je nezbytné diverzifikovat zdroje financování pro malé a střední podniky a já sdílím jeho stanovisko, tedy že je potřeba zlepšit financování reálné ekonomiky, to znamená malých a středních podniků právě prostřednictvím kapitálových trhů. To samozřejmě neznamená, že trhy eh, by měly jaksi nahradit banky, protože banky velmi často mají eh, místní eh, znalosti, znalosti o daném regionu, které jsou velmi nutné. Pokud jde o stanovisko našeho výboru, tak eh, v rámci eh, tohoto návrhu jsem se chtěl zaměřit na teritoriální rozměr a také na evropské eh, možnosti financování pro malé a střední podniky, které musíme vylepšit, učinit atraktivnějším. Zprávy z vlastní iniciativy jsou velmi krátké, jak víte, to znamená, že my se musíme omezit pouze na určité omezené vůdčí myšlenky nebo hlavní myšlenky a já jsem se proto snažil v mém návrhu e, se zaměřit na několik e, prostých myšlenek. Vycházím tedy z toho, že malé a střední podniky se pohybují ve velmi nadměrně regulovaném prostředí a náš výbor tady musí eh, podporovat eh, stabilní právní prostředí, jasné prostředí a musí se odstraňovat překážky nebo povinnosti, které zatěžují malé a střední podniky. Eh, Evropská komise, členské státy a parlament se musí také pokusit zajistit koordinaci a synergie mezi různými nástroji a programy, eh, které mají pomáhat malým a středním podnikům. Pokud jde o financování malých a středních podniků z evropských fondů eh, v rámci regionální politiky, donívám se, že náš výbor musí eh, velmi usilovat o to, aby se pokračovalo ve zjednodušování Všichni příjemci eh, prostředků z politiky soudržnosti eh, tady si vždy stěžují na eh, složitost, nestabilnost pravidel, pozdní platby, administrativní břemeno nebo třeba kontroly, které, kterých je velmi mnoho. Malé a střední podniky tím ovšem trpí nejvíce nebo ještě více, protože jsou ve velmi tvrdé hospodářské soutěži a to, že nemají nemají k dispozici včas dostatek prostředků, je to pro ně velký problém eh, s likviditou, eh, to je velký problém pro tyto podniky. Malé podniky eh, velmi často nemají prostředky na příslušné služby, dostatečně odborné služby a náklady na zprávu jsou velmi často nepřiměřené Ehm, pokud jde tedy o ten eh, finanční zisk. A malé a střední podniky proto velmi často se přímo raději tedy obrací na banky. Malé a střední podniky ehm, tady mají Eh, také problémy s těmi rozpory, které jsou tady na regi- v rámci regionální politiky a politiky hospodářské soutěže. A proto jsem chtěl vyzvat ve své zprávě, aby eh, vyjasnila, jak eh, je to provázáno, jak to na sebe navrhuje politika v oblasti hospodářské soutěži a pravidla na jiných úrovních. malé a střední podniky eh, vždy eh, závisí na těchto parametrech a na konci celého řetězce se nachází malé a střední podniky a eh, tam jsou velmi různé parametry, mají velmi různé parametry a politika soudržnosti, ta musí zohledňovat tato specifika tak, aby přišla s řešením, které bude Eh, přizpůsobené na míru malým a středním podnikům. Jednak tady by se mělo vycházet z velikosti podniku, je potřeba zohlednit specifické potřeby pro podniků, ale to samozřejmě není jediný eh, parametr, jediné hledisko. Eh, dále hm, tedy Eh, podmínky financování závisí na regionech, kde se podniky eh, nachází na Guadeloupe nebo na Martiniku. Nejsou samozřejmě stejné podmínky jako třeba v Paříži. Důležité, eh, důležité je také odvětví, ve kterém podnik působí, anebo právní forma daného podniku. V rámci těchto parametrů hraje roli ovšem také životní fáze podniků, a to bych chtěl zdůraznit. Regionální politika by měla přinášet řešení, která budou opravdu e, přizpůsobena malým a středním podnikům, a to nejenom e, v té úvodní fázi, e, kdy se podnik rozbíhá, ale aby tento podnik se mohl i nadále financovat, aby přežil a aby mohl růst. Chtěl bych to také ilustrovat konkrétně. V některých případech finanční, nástroje budou, finanční nástroje budou velmi vhodné, ovšem jinde bude lepší využít eh, tradiční dotace a, a tak dále. Eh, závěrem bych chtěl nastínit některé eh, hlavní myšlenky této zprávy. Bohužel nemáme příliš místa v této zprávě, protože je krátká nemohu tam podchytit eh, veškeré myšlenky, ale eh, eh, já například budu měnit své vlastní pozměňovací návrhy a budu samozřejmě naslouchat kolegům, budu se snažit obohatit mou zprávu o názory kolegů v této fázi a vlastně i v budoucnosti. Děkuji. Nyní otevírám diskuzi, začneme s stínovými zpravodaji první vystoupí pan Pikula. Hvala, gospođo predsjednice. Zahvaljujem i gospodinu Žulovu na dobro koncipu. Děkuji. Já chci poděkovat panu eh, Žulodovi za velice dobře stanovené stanovisko k tomuto tématu, které se týká malých a středních podniků, přístupu k finančním prostředkům a rozmanitosti financování. Souhlasím s tím, že malé a střední podniky tvoří nejvíce pracovních míst a nejvíce přispívají k růstu v Evropské unii. Podporuji také to, že politika soudržnosti je velice důležitá rovněž v souvislosti s financováním v období, kdy dochází k různým rozpočtovým škrtům. Mikropodniky a malé a střední podniky tvoří 90 všech evropských firm a zajišťují dvě třetiny pracovních míst v soukromém sektoru. Připadá na ně také více než polovina celkové přidané hodnoty, kterou vytvářejí evropští podnikatelé. 90 malých a středních podniků jsou vlastně mikropodniky, tedy mají méně než 10 zaměstnanců. Já souhlasím s odhadem, že je potřeba, aby byl, mm, byla zajištěna mm, větší dostupnost eh, pro malé a střední podniky, pokud jde o kapitál a jeho mm, rozmanitost. A to je eh, také eh, velký problém, s nímž se malé a střední podniky potýkají. Dostupnost kapitálu a úvěru to jsou největší problémy, které eh, řeší eh, firmy, byť nepřímo eh, v eurozóně. A výbor pro regionální rozvoj musí zdůrazňovat to, jak je důležité zajistit dostupnost financování v regionech, jako jsou například ostrovy nebo hm, horské regiony. Zde je situace mnohem složitější a nesmíme také zapomínat na značnou administrativní zátěž. Dalším problémem je tom, že poměrně malý počet těchto firm působí přeshraničně v rámci Evropské unie. Je tady tedy celá řada rozdílů mezi malými a středními podniky a také celá řada potíží, které jim brání v tom, aby maximálně realizovali svůj potenciál. Proto musíme zajistit, aby naše politiky a opatření byla přiměřená a aby zvyšovala atraktivitu Evropy pro zakládání nových firm a aby obecně podporovala podnikání. Děkuji tímto panu navrhovateli za velice stručné, ale kvalitní stanovisko a těším se na vzájemnou spolupráci. Děkuji, říká paní předsedkyně. Nevidím tady nikoho za EKR a ALDE, nebo vyjádříte se, pane Rula? Thank you very much. Děkuji, jenom velice stručně a omlouvám se za našeho stínového zpravodaje. Já chci říci, eh, že dvě věci, které mě trochu um, překvapují, eh, jsou ty zmínky o snížení eh, administrativní zátěže, ale to plně podporuji, protože to je v souladu s našimi eh, návrhy a také, že by bychom se neměli snažit nahrazovat činnost bank, ale spíše tvořit něco paralelně. Já si myslím, že to jsou komplementární záležitosti Další naše postřehy samozřejmě vyjádříme při další práci na tomto stanovisku. Děkuji. Nyní pan, pan Mentelburg. Děkuji jménem našeho stínového zpravodaje, paní Nikolaj, která bohužel eh, tady dnes nemůže být. Eh, chci zmínit několik bodů. Jednak v současné době malé a střední podniky eh, často narážejí na administrativní zátěž, která souvisí se získáváním evropských prostředků. A proto je potřeba zajistit, aby tyto fondy byly k dispozici méně komplikovaným způsobem. Proto paní Nikolaj vnímá jmenování skupiny na vysoké úrovni pro eh, sledování čerpání prostředků z evropských investičních fondů a má také určitá doporučení k tomu, jak zlepšit přístup eh, malých a středních podniků k financování. Druhá věc, síť Enterprise eh, Network to je síť, která se věnuje eh, tomu, jak mohou malé a střední podniky více využívat eh, současného evropského financování. Na národní inf- úrovni je potřeba dát všechny tyto informace lépe k dispozici a proto paní Nikolaj vyzývá členské státy, aby vytvořili jednotné kontaktní místo, které by se podobalo právě té Europe Enterprise Network. Třetí věc, je potřeba posílit alternativní zdroje financování pro malé a střední podniky, které by byly méně komplikované a méně nákladné. Spuštění Unie kapitálových trhů, to je důležité opatření směřující k diverzifikaci financování a vytvoření rovného přístupu malých a středních podniků k financování ve všech evropských státech. Potřeby malých a středních podniků se hodně různí, proto neexistuje žádný jednotný postup, který by vyhovoval všem. Paní Nikola Supply se proto domnívá, že velkým potenciálem jsou inovativní technologie jako fintech, což je velice slibné, protože to umožňuje malým a středním podnikům a investorům efektivněji zjišťovat, jaká by mohla vzniknout výhodná partnerství. A v tomto slova smyslu chce také předložit pozměňovací návrh. A poslední věc, paní Mikolaj eh, vítá výzvu směřovanou na zpravodaje Ekon, aby členské státy podpořily finanční gramotnost větší osvětou mezi malými a středními podniky, ale také zdůrazňuje výhody vzdělávání, které se více bude zaměřovat na podnikání v Evropě. Děkuji. Děkuji. Nyní paní Vana. Děkuji, paní předsedkyně. Já se omlouvám za paní Kala, naši zpravodajku. Chtěla říct toto. Jsme potěšeni tím, že se zde diskutuje o malých a středních podnicích eh, a je potřeba věnovat větší pozornost jejich růstovému eh, potenciálu na evropské úrovni i místní úrovni. Děkujeme, pane Žulo, za vynikající práci na tomto stanovisku. Souhlasíme s vámi v tom, že koordinace, soudržnost a synergie mezi různými nástroji a programy, které podporují malé a střední podniky, musí být zajištěny i nadále. Chceme zdůraznit to, že malé a střední podniky mají zásadní význam pro evropské hospodářství a také potenciál podporovat udržitelný růst. Proto chceme zdůraznit, že integrace zásad oběhového hospodářství by nám pomohlo docílit tohoto tyto cíle a také by to mohlo generovat takzvaná ekologická pracovní místa, zelená pracovní místa. Je tady také prostor pro inovace, který by mohl vést k tvorbě udržitelných pracovních míst také eh, tzv. zelené zadávání eh, veřejných eh, zakázek. To je také udržitelný vývoj. Malé a střední podniky mají také význam pro udržitelnost místních trhů. Na to nesmíme zapomínat a rovněž přispívají k k dobré rovnováze eh, při financování z EFSI. Dále chci připomenout ještě jednou eh, genderovou propast, eh, která zde existuje a vyplývá i z aktu o malých podnicích. Je potřeba tedy vyvinout větší úsilí, abychom zajistil, zajistili větší účast žen v malých a středních podnicích. Na to musíme trvat eh, do té doby, než uvidíme, že dochází eh, ke změně v podobě konkrétních výsledků. Děkuji. Děkuji a nyní paní Demato. Grazie, Presidente. Il, il parere del... Děkuji. stanovisko je, myslím, velice dobré. A my všichni víme, že malé a střední podniky nám leží obzvláště na srdci. Já jsem zpravodajka k tématu konkurenceschopnost malých a velkých podniků. Kolega řekl, že malé eh, a střední podniky trpí velkou administrativní zátěží, a obtížným a komplikovaným právním prostředím. A já prosím komisi, aby vše velice zjednodušila, aby otevřela strukturální fondy pro investice a aby zjednodušila i poskytování státní podpory. Jde o to vytvořit synergetické efekty, abychom mohli veškeré různé nástroje, které existují pro malé a střední podniky, používat tak, aby se navzájem doplňovaly. My z hnutí pět hvězd si skutečně přejeme v první řadě zjednodušení. A pak eh, nám jde o financování kapitálu v Evropě, financování infrastruktur a malých a středních podniků. Komise by měla, a to podtrhuji, zajistit, aby Evropský kapitálový trh byl lépe harmonizován, aby poskytl lepší přístup k kapitálu právě pro malé a střední podniky, aby bylo pro ně jednodušší získat finanční prostředky. A to ve všech zemích. To by bylo pro malé a střední podniky dobré ze střednědobého i dlouhodobého hlediska a prospělo by to také občanům samotným komise by se měla snažit eh, nastartovat ekonomiku, vytvořit nějaké nové možnosti. Například to, aby podnik měl různé typy úvěrů u jedné banky a aby s nimi mohl potom obchodovat na trhu. Mám tím na mysli například obligat, dluhopisy, promiňte. Momentálně ale situace není příliš růžová. Nakupování, obchodování s dluhopisy možné není. A zdá se, že je tady, jsou tady otevřené dveře nějakému, nějaké nové sekur, sekuritizaci, což byl ovšem problém, který vedl ke krizi, takže tady je třeba postupovat velice obezřetně, jako by se by měla jasně vysvětlit, jaké jsou ty pozitivní, dobré možnosti pro podniky dostat se ke kapitálu, ale na druhou stranu, jaká rizika se s nimi pojí, neboť možnost financování a poskytování záruk za úvěry je něco, co e, se sekurit, sekuritizací plně souvisí. Je důležité, aby banky nadále mohly provozovat svou investiční činnost, ale zároveň je třeba, aby banky skutečně poskytovaly dostatečné úvěry právě malým a středním podnikům. Kolega říkal, že je důležitá integrace bank a zejména to, aby banky skutečně poskytovaly peníze reálné ekonomice, aby se tedy nesoustředili pouze na své vlastní investiční obchody ale zdá se, že tady dochází ke trendu, kdy se riziko přenáší od bank na nebankovní instituce, což ovšem neznamená, že by ta rizika tímto způsobem mizela. Vede to například k tomu, že v budoucnosti budou čelit krizi důchodové fondy, které vlastně nemají eh, kam investovat a to půjde vše na úkor středatelů. Dále si myslíme, že třeba podpořit v celé Evropské unii i vnitřní poptávku. Je třeba poskytnout záruky jak investičním bankám, tak bankám tradičním. Děkuji. Děkuji, budeme pokračovat s dalšími řečníky. Slovo má pan Nielsen. Eh, eh, děkuji. Jde o financování malých a středních podniků. To je rozhodně velmi aktuální téma, jestli se k tomu ještě mnohokrát vrátíme. Jakým způsobem usnadnit situaci malým a středním podnikům? Ano, banky jsou důležité, ale velmi často um, jsou tendence, um, třeba i v mé zemi, ve Švédsku, um, Existují velké banky, které mají různé struktury, pobočky v různých městech, ale eh, ne třeba ve venkovských oblastech, eh, třeba ve, v severním Švédsku. Podniky eh, za takových okolností mají problém získat finanční prostředky a proto ehm, hledají i jiné cesty a možnosti, Snaží se eh, získat finanční prostředky eh, třeba i od Evropské unie. Hledají, jestli tam není nabízeno něco, co zatím ještě nenabízely banky. Potom eh, další formy financování malých a středních podniků. Malé a střední podniky jsou velmi rozmanité a každý z nich má jinou potřebu financování. Každý, každý typ malého středního podniku je odlišný. 10% malých a středních eh, evropských podniků nejsou eh, akciovými společnostmi, ale eh, jsou spíše určitými družství například, které nemají přístup k určitým typům financování. Přál bych si tedy, aby se zdůraznilo, že systém financování z evropské úrovně bude k dispozici pro malý a střední podnik bez ohledu na jeho právní formu. To je podle mě velice důležité. Děkuji, paní Breso. Grazie, presidente. Ehm. Děkuji. Mnohé věci tady již zazněly. A mě by zajímalo, mě by zajímalo, jestli jste zjišťovali potenciál malých a středních podniků, pokud jde o planning care, protože tam e, to bylo zaměřené mimo jiné právě na malé a střední podniky. A mě by zajímalo, jestli tady k tomu máte nějaké nové informace o tom, co se v této oblasti děje. Protože to by eh, mohl být počátek eh, pro kapitál, trh kapitálové, eh, pro unii kapitálových trhů, pro malé a střední podniky. Tady, tady se zjišťuje, jaké nástroje lze použít a Eh, jakým způsobem a eh, tady je samozřejmě málo místa v té zprávě, takže možná, že jste to neřešil z toho důvodu, ale mě by zajímalo, jestli jste zjišťoval nějaké informace k této věci i mimo tu zprávu a jestli k tomu máte nějaké nové informace. Děkuji. Pan eh, Novakov je dalším řečníkem. Eh, děkuji. Já bych chtěl eh, poděkovat panu Žilu za jeho úsilí eh, v tomto vyváženém a dobrém stanovisku. Um, Tady eh, je to zaměřeno mimo jiné na odstraňování administrativního břemene a zjednodušování, pokud jde o přístup k evropským fondům. A, a nedávno eh, jsem četl v jedné studii, že 70 dátů z malých a středních podniků se do ní, eh, tedy malých a středních podniků se donívá, že je tady příliš velké administrativní břemeno v Evropské unii. Tak já si myslím, že 70 vlastníků těchto podniků můžeme věřit. A také tady někteří hovořili o tom, že je nedostatek finančních zdrojů pro malé a střední podniky a já si myslím, že to není úplně pravda. Eh, tady eh, jsou různé nástroje, ale je tady eh, špatný přístup. Máme tady Kosme, Junckerův plán, programy na národní a evropské úrovni, ale většinou většina z těch malých a středních podniků nemá dostatek kapacit na to, aby předložili žádost, aby se o ní starali a aby eh, vlastně zvládali celý ten proces těchto evropských projektů. Eh, vím o několika příkladech, o několika případech v Evropské unii, kde existují zvláštní nástroje pro startupy, ale i pro tyto podniky je zde požadavek Eh, aby měli určité zdroje, jednak na tu administrativní, eh, tedy aby měli administrativní zdroje a finanční zdroje. Takže pokud startupy mají finanční a administrativní kapacitu, eh, tak vlastně už nejsou startupem. Takže my bychom měli být asi pružnější, když tady připravujeme různé nástroje, zejména pro tyto zranitelné články našeho hospodářství, kterými jsou malé a střední podniky a startupy. Já si myslím, že bychom měli v každém případě zrychlit odstraňování administrativního břemene, protože tak, jak je to dosud, to není eh, přijatelné. Náklady eh, řízení nebo zprávy evropských projektů představují asi 8 oficiálně, ale dovedete si představit, eh, když bychom do toho započítali konzultanty a Eh, různé eh, poradenské služby a jiné služby, tak já si myslím, že by to překročilo i 10%. Dovedete si představit, že byste měli systém na dodávání eh, vody, který by vlastně spotřeboval jeden litr z deseti že by se tam zkrátka odčerpal jeden litr z deseti, to je velice neefektivní, takže my musíme být efektivnější a já jsem přesvědčen, že skupina na vysoké úrovni nám poskytne více výsledků a to ještě před tou závěrečnou lhůtou, která tady zazněla. Děkuji. Pan Hedman. Děkuji, paní převodničanca. Já takže chci... Děkuji. Paní předsedkyně, já se chci také podělit eh, o své názory navážu na to, co řekl pan eh, Novakov. Děkuji panu navrhovateli. Jeho stanovisko je velice dobrým východiskem pro mm, diskuzi o této problematice. Chtěl bych vás upozornit na dva aspekty podpory malých a středních podniků v Evropě. Tak za prvé je třeba si jasně definovat oblasti, kde bankovní systém nemá v podstatě eh, co nabídnout malým a středním podnikům, protože právě v těchto oblastech bychom se potom měli soustředit na vytvoření alternativ. A to různými nástroji, a to, ať už půjčkami nebo zárukami úvěru a tak podobně. Funguje to poměrně dobře v některých částech Evropy, protože když banky uvidí, že existuje určitá konkurence i ze strany veřejného sektoru, například v podobě strukturálních fondů, tak také sníží svá očekávání, pokud jde o výnos z poskytovaných úvěrů. Obecně malé a střední podniky potřebují rychlé a levné úvěry pro to, aby se mohly dobře rozvíjet. A tak si myslím, že bychom měli klást důraz na zjednodušení postupu které platí pro podávání žádostí o evropské prostředky. Dále bychom měli také zajistit, že eh, jsou zkráceny platební lhůty, protože mnohdy dochází k tomu, že eh, podnikatelé eh, nemají k dispozici eh, také dostatek času na podávání žádostí o finanční prostředky, což je ta druhá strana mince. Firmy poté musí reagovat skutečně velice rychle a bývá to obtížné. Takže eh, já jsem pro zjednodušení. Například eh, firmy čerpají prostředky z Kosme a Horizontu 2020 a když se podíváte, skutečně těchto programů využívají, tak uvidíte, že je mezi nimi jenom malý počet eh, skutečně malých podniků, protože celý ten postup, který mm, předchází získání peněz, je skutečně nesmírně obtížný. Nyní pan van Nistelrooy. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych eh, eh, eh, se vyjádřil ke třema bodům. Bod 5 Eh, region, ve kterém se podnik nachází, eh, že to velmi ovlivňuje situaci eh, podniku, tedy, tedy ten územní rozměr, že hraje velmi důležitou roli. Bylo by možné tady uvažovat o prováděcí zprávě, která by poskytla určitý přehled o tom, jak jsou využívány tyto prostředky s ohledem na region, ve kterém se podnik nachází? Já si myslím, že to přímo souvisí s problémem financováním malých a středních podniků na, eh, v Unii kapitálových trhů, eh, protože tady jsou velmi rozlišné, rozlišné podmínky, když jste v nějakém regionu, který je zasažen četnými problémy v souvislosti třeba s finanční krizí, eh, tak je to třeba mnohem složitější než někde jinde. Takže tady musíme odstupňovat, doladit, odladit ten přístup podle toho, v jakém regionu se daný podnik nachází, jestli je to venkovská oblast nebo eh, nějaká, eh, nějaký eh, mm, region mezi městem a venkovem. Takže tam, jak je to naformulováno, je to velmi vágní to, kde se podnik nachází, hraje opravdu rozhodující roli a mohlo by to ovlivnit to, jak budou naše nástroje účinné takže bychom to měli zohlednit. V tuto chvíli je to velmi obecný přístup. Vše se hází do jednoho pytle, zatímco by to mělo být opravdu specifičtější. Druhá věc, ve bodě čtyři hovoříte o státních podporách a já, vám, já souhlasím s tou vaší analýzou, kterou tam uvádíte. Pomoc v rámci horizontu 2020 může být poskytnuta bez problému eh, podnikům, ale Přesto jsou tady i nadále určité problémy a tyto problémy by měly být odhaleny eh, a vyřešeny. Takže eh, s tím, co tam uvádíte, plně souhlasím. Potom poslední má poznámka. Ta se týká eh, definice malého středního podniku. Co to vlastně je malý a střední podnik? Máme eh, různé eh, typy podniků, eh, které usilují o prostředky. Hm, hovoříme o hranici deseti zaměstnanců a o hranici, od a pod tím už vlastně, eh, pokud máte méně pracovníků, tak eh, je to spíš eh, mikropodnik, pak jsou tam startupy a tak dále. Ono je to ale opravdu velký rozdíl, když máte třeba čtyři zaměstnance nebo osm zaměstnanců. Takže bychom měli vyjasnit, co rozumíme pojmem malý a střední podnik. To je důležité pro ty prostředky, které navízíme. Takže já předložím pozměňovací návrh na toto téma. Thank you, thank you very much. Děkuji a pan Polčák, poslední řečník. Za udělení slova. Já již pouze navážu na to, co říkal pan kolega eh, Novakov a navázal na něj částečně pan kolega Hetman, které se týká otázky eh, administrativní náročnosti. Prosím ji, aby si věnoval pouze budu právě eh, stability přehledného právního prostředí, protože to je ve zprávě nebo v návrhu stanoviska rovněž zmíněno. Podle mého názoru je to jaksi součástí právě toho stabilního prostředí, které by nemělo být ani administrativně náročné a rovněž by mělo být jaksi právně, eh, právně jednoduché a stabilní. A v této souvislosti eh, si myslím, že takovéto stabilní eh, prostředí přinese pro střední a malé podniky právě žádoucí zjednodušení. A myslím si, že by mohly být zmíněny také aktivity eh, vysok, skupiny na vysoké úrovni, s nimiž jsme se měli my možnost členové výboru setkat. Eh, takže i toto by možná stálo do toho stanoviska zahrnout, i když vím, že rozsah stanoviska nemůže být příliš rozsáhlý. Kdy už zde byly zmíněny, nebudu se k ním vyjadřovat. Děkuji. Thank you. It was the last uh, speaker. Děkuji. Tak to bylo poslední vystoupení. Chcete se vyjádřit na závěr, pane Žulo? Ano, paní předsedkyně, děkuji. Několika slovy eh, bych na to navázal, ale budu stručný si poděkovat s novým zpravodajům, kteří vystoupili. Děkuji všem kolegům za všechny jejich připomínky, návrhy, podněty, které podle mého názoru svědčí o tom, že mají eh, zájem Eh, o toto téma, že je to důležité pro náš výbor, pokud jde o tedy, eh, že tedy přístup malých a středních podniků k financování na evropské úrovni je velmi důležitý pro nás. Eh, tady ehm, některé věci byly zmíněny a já na ně navážu, i když tedy stručně vás všechny zajímá přístup malých a středních podniků ke kapitálu. Samozřejmě, že je potřeba zohledňovat rozdílnost malých a středních podniků. Eh, na evropském území. Eh, hovořilo se tady o definici malého středního podniku, je to pravda, na evropské úrovni takovou definici zatím nemáme. A potom rozdíly mezi malými a středními podniky související s regionem, ve kterém se podniky nachází. Pan Pikula, pan Nistelrooy eh, to tady velmi rozváděli. Další věc, která je také významná, to je otázka zjednodušování. Eh, přístup malých a středních podniků k financování s tím také souvisí, ale nejenom to. A pro všechny je to, pro mnoho eh, z vás je to také důležité. Potom eh, doplňkovost přístupu ke kapitálu a k bankovním půjčkám. A já si myslím, že to, co je tady důležité, je, že tady je potřeba, aby byly různé možnosti a varianty pro malé a střední podniky, aby se tady financování vzájemně doplňovala a potom eh, další významná věc, bezpečnost produktů nebo kapitálových produktů, tedy, eh, které mohou využívat malé a střední podniky, eh, když tedy přistupují na unii kapitálových trhů. Je potřeba, aby to vše bylo dostatečně bezpečné a zajištěno. Potom pokud jde o Junckerův projekt, tak tam je asi 20 projektů, které byly Eh, tedy schváleny eh, pro malé a střední podniky v rámci Junckerova plánu. Je to asi 38 eh, tisíc, a, které tedy o to mají zájem a komise, tady pardon, výbor Ekon je tady věcně příslušným výborem, ale já si myslím, že některé věci bychom mohli eh, převzít i my, především pokud jde o financování malých a středních podniků a těch různých typů toho financování. V každém případě vám děkuji za všechny vaše podněty, těším se na vaše pozměňovací návrhy a podněty, eh, díky kterým budu schopen pozměněn tento, pozměnit tento text. A to samozřejmě vše ve lhutě, kterou jste uvedla. Děkuji vám a omlouvám se za chybu. Předala jsem slovo zástupcům Evropské komise. Hm? Ještě předtím, než jsem předala znovu slovo panu eh, Žulodovi. Takže se to nyní pokusíme napravit. Máme tady zástupce DG Regio, DG FISMA. Nevím, kdo z vás, pánové, se chopí slova, tak prosím. Alexi Marchand z DG FISMA. Děkuji, paní předsedkyně. The Capital Markets Union eh, Project. Pokud tedy eh, hovoříme o tomto, eh, o tomto problému, my jsme vypracovali stanovisko v loňském roce nebo sdělení v loňském roce a jednou z hlavních priorit našeho akčního plánu je zlepšit přístup firem k financování. A zejména nám jde o malé a střední podniky a jde o to eh, doplnit to financování z bankovní soustavy, z bankovního systému, nabídnout tedy malým a středním podnikům více příležitostí, více zdrojů, rozšířit eh, spektrum financování, především pokud jde o malé a střední podniky a pomoci tak firmám v expanzi. Tento akční plán obsahuje celou řadu kroků, jak dosáhnout tohoto cíle. Zmíním se o třech příkladech eh, konkrétních akcí. Jednak jde o balíček, jak podpořit evropský rizikový kapitál a financování z těchto zdrojů. Eh, cílem je vytvořit eh, určitý celoevropský fond rizikového kapitálu. Také existuje projekt eh, reformy legislativy UVK, to znamená těch eh, nástrojů, které využívají rizikového kapitálu. Dále chceme lépe propojit malé a střední podniky a různé zdroje financování. Jde nám o to rozšířit eh, informace o architektuře, která by pomohla malým a středním podnikům pochopit, jaké existují alternativní zdroje financování a lépe jich využít. Já jsem si zaznamenal vaše postřehy, například eh, ten tu poznámku o jednotném kontaktním místě. A třetím příkladem je eh, přeskum směrnice o prospektu, kdy jedním z cílů je zmírnit požadavky pro malé a střední podniky, pochopitelně i pro ty větší podniky, abychom tak mohli lépe využít trhu veřejných finančních prostředků. Děkuji. Thank you, thank you very much. Uh, did... Děkuji. Nevím, jestli se chce ještě vyslovit také zástupce DG Regio nikoliv, takže vám děkuji všem. A to byla závěrečná poznámka v diskuzi o tomto bodu. Ještě bych vám všem připomněla, že Termín pro pozměňovací návrhy je 17 hodin ve čtvrtek 21. dubna. Tímto přecházíme k dalšímu bodu na programu jednání. Jedná se opět o stanovisko. Zpracovala ho paní Konstanc Krell. Jde o přípravu povolební revize víceletého finančního rámce VFR na období 2014-2020 příspěvek parlamentu předcházející návrhu komise. Nařízení k VFR uvádí, že komise musí předložit přeskum fungování VFR do konce roku 2016. Výbor pro rozpočet se rozhodl, že zpracuje strategickou zprávu o přípravách povolebního, eh, povolebního přeskumu ve Fr a jde o to, aby komise již dopředu věděla, o problémech, které eh, by se přál eh, Evropský parlament, aby se projevily v přeskumu. Výbor pro regionální rozvoj k této zprávě zpracovává stanovisko a naše navrhovatelka paní Král nám dnes svůj návrh předloží. Ve stanovisku se řeší tedy přeskum ve FR, předem alokované národní e, obálky, efektivita grantů versus e, dalších finančních nástrojů, ať už jde o bankovní úvěry či jiných nástrojů. Hovoří se o výhodách a nevýhodách sedmiletého trvání ve FR. Jedná se o velice důležité téma a my dnes máme čas na řádnou e, diskuzi. Opět se musíme řídit harmonogramem hlavního výboru a proto budeme v našem výboru hlasovat 24. května. Navrhuji termín pro pozměňovací návrhy opět 21. dubna, ale jak říkám, dnes budeme mít dostatek času, abychom, aby proběhla rozprava. Předávám slovo paní Krel. Ja, vielen Dank. Děkuji, paní předsedkyně. Pro mě je počátek týdne poněkud zvláštní, neboť jsem byla vlastně dnes, poprvé jsem dnes přistála opět asi před dvěma hodinami na bruselském letišti, kde skutečně ještě vůbec nepanuje normalita, je tam velice málo letadel, která přistávají, málo lidí, není to příliš jednoduchá situace a o to důležitější je, abychom my zde v parlamentu dělali naši práci, abychom jasně ukázali, že teroristické útoky sice jsou strašné, ale na druhé straně nedokážou ovlivnit naši práci. Ale až tak zcela jednoduché, jak si to člověk představuje, to někdy není. Nezávisle na tom, ráda vám dnes představím své stanovisko, které se týká přeskumu VFR v polovině období. Paní předsedkyně, vy jste právě eh, uvedla do tématu. Já bych ještě k tomu ještě několik poznámek. Co se týče debaty o budoucím VFR, tak zde je důležitá vždy debata o přeskumu kohezní politiky, neboť obojí se diskutuje v úzké propojenosti. Vy i v mém stanovisku naleznete několik bodů, kde bychom mohli říci v podstatě, by to spíše patřilo do přeskumu v polovině období kohezní politiky, ale protože vždy v tomto parlamentu a v evropských institucích jde o to, rozpočet evropské kohezní politiky jako celek obhájit vůči všem, kteří jsou toho názoru, že ten rozpočet je příliš veliký, že je možné ho použít mnohem lépe pro jiné věci než pro politiku soudržnosti. Proto vždy v mém stanovisku tedy uvidíte, že tam mám oba dva elementy pak ještě taková poznámka, která se týká rozsahu eh, stanoviska, bývala bych si přála mnohem více místa. Proč to říkám? Některé věci jsem mohla načrtnout pouze velice stručně, takže sama předložím několik pozměňovacích návrhů. A mohu pouze povzbudit kolegy, ať také předloží své vlastní návrhy a přispějí tak do textu protože jinak není možné tam vpravit více slov, než je to omezení. Takže budu vděčná za jakýkoliv, jakýkoliv návrh, který stanovisko prohloubí. Jak jistě vidíme, začíná, vidíte, začínám své stanovisko tím, že jasně ukazuje na to, že politika soudržnosti není samoučelná že nejde o to někde pouze přestřihnout nějakou pásku, aby se slavnostně otevřel nějaký projekt. Ne, jde nám o to, aby politika soudržnosti a my zde na výboru to vždy zdůrazňujeme, tato politika je proto, aby se pomáhalo pomocí investičního programu regionům nezávisle na tom, v jakém stavu se nachází. Máme regiony, které potřebují, které potřebují silnou podporu. Pak máme regiony, které si na tom stojí z ekonomického hlediska docela dobře, ale přesto podporují, potřebují podporu Evropské unie pro určité konkrétní projekty. Jsou na ně odkázány. Politika soudržnosti je nadálo jediný rá... nástroj, který v sobě odráží pojem soudržnosti a solidarity mezi členskými zeměmi a aktivně ho realizuje. A proto já se ve svém stanovisku vyslovuji zcela jasně proto, aby i když momentálně ještě nehopoříme, nemáme příliš informací o novém podpůrném období, protože právě začalo, tak já jsem proto, že v žádném případě nesmíme snižovat rozpočet pro politiku soudržnosti. Pak eh, si myslím, že je velmi důležité, abychom ve stanovisku poukázali na to, že eh, to sloučení těch pěti fondů byl velice dobrý a důležitý krok. Nemám tím tedy na mysli regionální fond, fond soudržnosti, ale také ten fond pro rozvoj venkova a rybářský fond, že je důležité, aby všichni byli sloučeni, aby všichni probíhali podle společných pravidel a jsem ráda, že se mi podařilo v poslední době navštívit jisté konkrétní projekty, abych, a musím říct, že jsem se přesvědčila, že to je účinné, že to vede k synergiím, že to vede ke zlepšení, že lidé chápou lépe způsob, jakým fungují fondy. Nevím, zda je tomu tak již všude, ale existují již pozitivní příklady toho, jak ten nový systém dobře funguje a to si myslím musíme ve stanovisku také změnit, protože otázka efektivity využívání prostředků a otázka toho, aby se skutečně prostředky používaly se zaměřením na výsledek, je myslím něco, co nás provází celým tímto podpůrným obdobím. A není to pouze otázka kontrolních orgánů, ale je to náš politický přístup a byl vždy, že chceme vždy hledět na výsledky, chceme vidět, že ty výsledky jsou, že to ty regiony, pokud se peníze vydají, skutečně nějakým způsobem pohnulo ku předu. mém stanovisku je také velice důležité, že ještě jednou jasně ukazuje na to, že potřebujeme zjednodušený přístup k fondům. Zde, myslím, bychom mohli eh, tento přístup ještě zdůraznit, neboť je komise momentálně respektive eh, skupina na vysoké úrovni v rámci komise již eh, tak trochu naznačila, že by chtěla jisté věci změnit. Ale vím, že některé nápady, které se nám podařilo prosadit v rámci všeobecného nařízení, ukazují, že jsou účinné. Mám tím nám se například ty paušální částky, které máme například pro, ve Fondu pro rozvoj venkova a v dalším fondu ale musíme učinit více pro to, abychom jasně zlepšili efektivnost eh, využívání prostředků. Tak, jak již bylo řečeno dříve v první zprávě, která se týkala malých a středních podniků k pomoci k penězům z fondům. I zde je důležitá těch dvou, tří let. Nevím, zda tedy je dost peněz na to, aby se zaplatili stejné staré faktury, či respektive zda již nyní nepoužíváme ty nové peníze na to, aby se proplácely ty staré faktury, což by pak vedlo k tomu, že za dva, tři roky budeme mít stejnou situaci jako nyní. Tak to přece nelze postupovat, takže i v rámci přeskumu VFR bychom si to měli ještě celé znovu přesně propočítat a podívat se na to, zda to vychází, protože v opačném případě, pokud to vycházet nebude, tak tyto peníze budou chybět právě regionům a já jsem již několikrát viděla, že komise pak neřekne regionům, že je tady problém s financováním, ale naopak si vymyslí, eh, co třeba ještě ty regiony nedodaly v rámci projektu a proto, a tvrdí, že proto tady nejsou uhrazeny ty faktury. Což samozřejmě snižuje akceptovatelnost evropské politiky v regionu. Je to další fenomén, který není ku prospěchu vedle té již tak vysoké administrativní zátěže. A my bychom vždy měli dbát na to, aby politika soudržnosti byla skutečně pozitivním politickým nástrojem Evropské unie a abychom to takto docházeli zprostředkovat i veřejnosti a to se nám jistě nepodaří, pokud bude byrokratická zátěž příliš veliká, či pokud bude vždy docházet eh, k problémům v oblasti financování. Pak si myslím, že je ještě důležité, abychom připomněli, že my v rámci politiky soudržnosti nežijeme pouze z podpor ze subvencí, ale že také eh, čím dál tím více nabízíme nástroje financování, které ale bohužel jsou stále tak komplikované, že se používají velice málo. Je to sice trochu lepší míra jejich využití, ale není to to, co jsme si představovali, když jsme připravovali všeobecné nařízení o nové politice soudržnosti. Jan Olbricht zde je v sále, ano. A já jsem s Janem měla eh, několik schůzek a týkalo se to toho, co napsal rozpočtový výbor ve své zprávě a myslím si, že zastáváme v podstatě stejnou linii. Opětovně se tady objevuje diskuse o délce finančního rámce a v souvislosti s tím diskuse o tom, jak bude, by měla vypadat eh, politika soudržnosti, jak by měly vypadat víceleté programy a programy jako Horizont 2020. Já ve svém stanovisku poukazuji na to, že těch sedm let se osvědčilo. Myslím si, že tato diskuze se skutečně otevírá po každé. Já chápu, že víceletý finanční rámec je něco, co by asi mělo být přizpůsobeno délce mandátu parlamentu a komise. Ale pro politiku soudržnosti, abychom tady měli těch pět let, to by bylo velice komplikované. Protože dříve, než se to celé nastartuje, tak by pak vlastně už to období bylo téměř plič. A proto já ve svém stanovisku říkám, že těch sedm let se osvědčilo a také jsem se dočetla, že výbor pro rozpočet zvažuje takovou další variantu 2x5 let. Já samozřejmě tady nechci předjímat diskuse na výboru, abychom tady přijímali nějaká eh, urychlená rozhodnutí. Obě dvě varianty podle mne by byly možné, takže ráda se setkám s stínovými zpravodaji a prodiskutuji to s nimi. Ale Nemyslím si, že diskuze o víceletém finanční rámci je tím místem, kde by se měly probírat víceleté programy, jako je kohezní politika, aby se mělo hovořit o tom, na jaké časové eh, období budou omezeny. To si myslím není vhodné. My bychom eh, toto vše měli přenechat té vlastní debatě, a totiž debatě o budoucí politice soudržnosti. Tolik z mé strany. Doufám, že jste že podpoříte moji linii a čekám na vaše další podněty, čekám na možná další obohacení mého textu a jak jsem již uváděla, sama také několik pozměňovacích návrhů předložím. Děkuji, zahajuje diskuzi. Začneme s tínovými zpravodaji. Nejprve vystoupí pan Novakov za EPP, prosím. Thank you very much, Chair. Děkuji. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já chci nejprve poděkovat paní Krel za dobré stanovisko. Děkuji také za spolupráci a za naše diskuze o pozměňovacích návrzích. Přeskum VFR je bez pochyby zásadním okamžikem pro celé programovací období, eh, zejména v okamžiku, kdy se programovací eh, období eh, vlastně zkracuje na rok 2016 až 2020. Může to mít svá pozitiva i negativa. Je tady pravidlo N plus 2 a N plus 3, což doufám, že regionům pomůže dosáhnout plánovaných projektů. Viděl jsem, že toto stanovisko eh, několikrát hovoří o významu synergií, přestože komisařka Krecu se snaží, aby ty výstupy ze synergii, pokud jde o evropské fondy, byly vyšší, tak se vzpomínám na diskuzi o Junckerovu plánu úplně na počátku, kdy se O těch fondech se hovořilo jako o jakémsi doplňku pro fondy ESIF, Ale ono tady nejde jenom o ty fondy, které máme k dispozici, o ten Junckerův plán. Já to vysvětlím na příkladu. Vezměte si eh, sociální fondy a fond EGF. V podstatě řeší stejné záležitosti a je na členských státech, aby si vybrali, který z těchto fondů chtějí využít. Myslím, že to znamená zbytečnou byrokracii a navíc je to matoucí pro případné příjemce čerpající z těchto fondů. Takže si myslím, že bychom určitě měli být velice opatrní v rámci eh, tohoto přeskumu či revize VFR, zejména kvůli těm současným událostem s Celé to téma je nesmírně citlivé a přestože tady padl dobrý návrh, využít zbytky z předchozích obdobích na pomoc zemím, které nejvíce trpí uprchlickou krizí. Přesto si myslím, že do budoucna bychom neměli využívat vše, co máme pro tuto krizi, protože nikdo z nás neví, kdy ta krize skončí. Jistě to nebude příští týden, ale jednoho dne to jistě skončí a já bych se nerad ocitl v situaci, že jsme vynaložili veškeré prostředky, které máme k dispozici pouze na uprchlickou krizi, protože pak bychom zjistili, že nemáme žádné peníze na mladé lidi, na malé a střední podniky, že nám nic nezbylo na podporu mladých podnikatelů. Takže tímto ještě jednou děkuji paní Karel za její stanovisko a těším se na dokončení celého procesu s zohledněním našich pozměňovacích návrhů. Děkuji. Děkuji. Nyní vystoupí pan Luer. Děkuji. Paní předsedkyně, chci poděkovat paní Krel za velice vyvážené a dobré stanovisko. EKR se domnívá, že Platový strop VFR, tak jak je odsouhlasen do roku 2020, se musí respektovat pro jednotlivé členské státy a proto bychom nepodpořili návrh na zvýšení rozpočtových stropů. Spíše bychom hledali, jak efektivněji ty současné prostředky vynaložit. Já si myslím, že věci jako současná migrační krize, přestože to je tragická záležitost, nemůže být používána jako výmluva, protože se budou navyšovat rozpočtové stropy. EKR zdůrazňuje, že je důležité, aby bylo financování z evropského rozpočtu vyvážené, aby se respektovaly suverénní pravomoci členských států a aby byly dány k dispozici dostatečné prostředky pro důležité projekty, takže tady se připojuji k tomu, co říkal pan Novakov o tom, že se nám některé fondy e, překrývají. Také si myslím, že je třeba řešit spožděné e, platby, což potom vede zase ke spoždění implementace. A viděli jsme to v tom programovacím období 2014-2020, které se nuceně zkrátilo. Takže je třeba se vyhnout těmto spožděním a zajistit e, implementaci kohezní politiky a vyhnout se dopadům, které celé toto má na příjemce a malé a střední podniky, což navazuje na tu naši předchozí diskuzi, kterou jsme zde eh, vedli o malých a středních podnicích a jejich eh, financování. Takže ten váš odkaz, paní Karel, na finanční nástroje v této souvislosti velice důležité. Dále si myslím, že je důležité zajistit, aby Evropská unie financovala pouze tam, kde skutečně přidává hodnotu, to znamená, kde její příspěvek přináší více než eh, součet eh, takových opatření, které by podnikly jednotlivé členské státy. Konstanc eh, hovoří o tom, že ty projekty musí být skutečně nápomocné, přínosné, nemus, nesmí to být způsob živobytí pro určité příjemce. Takže to je ta efektivita vynakládaných prostředků a více letos eh, VFR to je určitě přínosná věc, eh, ale myslím si, že je v pořádku, že hovoříme o stabilitě, flexibilitě a určité předvídatelnosti. Je pravda, že některé nástroje flexibility e, jsou užitečné, ale je třeba zajistit, aby flexibilita, zejména pokud jde o frontloading prostředků, nevede e, k celkovému navyšování rozpočtu. A na závěr k zjednodušení mám určité mm, obavy, že komisem možná mat e, propojuje milně zjednodušení s množstvím pokynů, které vydává má možná pocit, že když je tam spousta poznámek pod čarou, tak že těmito vysvětleními se vše zjednodušuje. Já si myslím, že tomu tak určitě není. Zjednodušení by předně mělo být ku prospěchu samotným žadatelům a pak možná do určité míry také členským státům, ale ne zejména pro samou Evropskou, samotnou Evropskou komisi a její pracovníky. Děkuji. Děkuji a nyní další eh, stínová zpravodajka, to jsem já, takže dovolte, abych eh, také vystoupila se svým eh, názorem a vystoupím bulharsky. Уважаеми kolegy преди всичко бих искала да na Děkuji, vážení kolegové, nejprve bych chtěla poděkovat paní Krell, zpravodajce našeho výboru Děkuji za stanovisko, které připravila a potom chci zmínit celou řadu důležitých aspektů, aspektů, kde, jak jsem potěšena, se ubíráme stejným směrem. Za prvé, revize víceletého finančního rámce musí přihlížet k současným politickým okolnostem, migrační krizi, snaze potírat terorismu, mus a ehm, také tedy e, dopadu finanční ekonomické krize. E, některá spoštění e, v současném plánovacím období, spoštění některých programů jsou určující a kvůli nim není možné v tuto chvíli zjistit efektivitu programu, které v tuto chvíli běží. A musíme co nejvíce zvýšit efektivitu politiky soudržnosti a vynakládaných prostředků v členských státech. Máme tady doporučení v rámci evropského semestru Musíme zohledňovat, jak schopny jsou členské státy provádět programy. Eh, rozpočtové prostředky by měly vycházet se zaměření na výsledky. Důležité je zjednodušování a opatření, která souvisí s dobrou zprávou a řízením. Jsou tady opatření, která souvisí s územní spoluprácí a ta se mohou rozšířit třeba i na migrační tematiku i když samozřejmě se musí vycházet ze specifických priorit. Některé granty lze skombinovat e, s Fondem pro e, strategické investice a s nástrojem, který poskytuje finanční flexibilitu, tak aby bylo, no, byly usnadněny další projekty. A musíme vytvářet pobídky pro soukromé investice. Navíc je třeba zaměřit se na koordinaci a koherentní, konzistentní a je potřeba dobře zkombinovat eh, prostředky na národní úrovni z evropské prostředky, financování z bank a z fondu EFSI. Evropská komise by měla předložit doporučení pro vylepšení programů v rámci současného víceletého finančního rámce toho období, které ještě zpívá, tak aby se zajistilo co nejlepší provádění eh, rozpočtu, který je tedy, jak víme, omezen. Aniž bychom měnili současné národní portfolia, musíme přijmout určitá opatření, kterými bychom zjednodušili provádění a abychom zajistili co největší synergii mezi strukturálními fondy Evropské unie a dalšími programy Evropské unie. Musíme nalézt způsob, jak kombinovat fondy a další finanční nástroje. Příspěvek z evropských investičních fondů na, má přispívat k dobrému e, řízení a zprávě a k realizaci e, doporučení e, z Evropské unie. Slovo má paní Vana. Děkuji, paní předsedkyně. Kolegyně Krel, velice vám děkuji za to, že jste předložila návrh stanoviska. Podle našeho názoru se tady odvedla velmi dobrou práci. My do velké míry to, co jste napsala, podporujeme. Vy jste také velmi podtrhla obecný význam strukturálních fondů a politiky soudržnosti, také pokud jde o horizont 2020, také s ohledem na uprchlickou krizi jste zmiňovala lepší využívání strukturálních fondů a my to velmi podporujeme. Politika soudržnosti a strukturální fondy tady eh, čelí velké výzvě a jsou nesmírně důležité. Já si myslím, že je dobře, že to bylo ve stanovisku zdůrazněno. Chybí nám ovšem eh, klimat, eh, klimatická ochrana eh, a strukturální investiční fondy nasazené proti klimatickým změnám, tak jak to předložilo lucemburské předsednictví a také povinnost 20 rozpočtu Evropské unie vynaložit právě na ochranu klimatu. Já bych to ráda spojila eh, tedy s cíly COP21. To je velmi důležité. Pokud je o přístup, zjednodušení přístupu ke strukturálním fondům, my bychom si přáli drobnou změnu formulace. V tuto chvíli je ve stanovisku uvedeno pouze zjednodušení finančních nástrojů, ale já si myslím, aby to bylo vyváženější, aby všechny ty nástroje byly vyváženější, a protože, jak víte, tak my máme trochu kritický postoj k finančním nástrojům, protože jejich údajně lepší účinnost podle našeho názoru se neprokázala. A my máme určitou změnu a my vám k tomu předložíme pozměňovací návrh. Tak jak jste sama říkala úvodem, přeskum v polovině období eh, víceletého rámce, to je možnost eh, jak si myslet dále a my bychom k tomu rádi předložili pozměňovací návrh, pokud jde o HDP a e, dále. To znamená, jde nám o to, abychom vytvořili nová kritéria a aby se neřídila pouze hrubým národním produktem, aby se prostředky nerozdělily pouze podle tohoto hlediska. E, těšíme se na další spolupráci a děkujeme za předložení vynikajícího stanoviska. Děkuji. Slovo má paní Van, e, Omlouvám se. Paní De Mato má slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, máme tady eh, tedy eh, příspěvek Evropské komise, pokud jde o přepracování víceletého rámce. To je důležité pro výbor pro rozpočet, ale i pro nás. Velmi si cením tedy návrhu kolegyně Krell zmiňuje tam velmi důležité faktory, hovoří o tom, že je důležité eh, vytvářet synergie, že je potřeba kombinovat eh, evropské fondy a další prostředky, je potřeba vše zjednodušovat, zrychlovat, eh, politika soudržnosti má být vylepšena, stejně tak jako otázka opožděných plateb. Myslíme si, že je velmi důležité, aby úsilí jednotlivých zemí a regionů bylo měly by být pokryty i otázky migrace a asilu, tak abychom tedy eh, vyjasnili, do jaké míry je potřeba přispívat členským státům eh, s ohledem na toto téma i regionům, aby se to vešlo do MFR. Eh, k pozměňovacím návrhům, pokud je o financování, tak subvence musí být efektivnější, je potřeba mít možnost využívat je v různých oblastech a dále je potřeba předkládat další studie a podklady pro to, abychom prokázali efektivitu. Bod 53 nařízení hovoří o pravidlech pro financování. Je zde uvedeno, že finanční prostředky musí být využívány doplňkově a to na základě ex ante hodnocení, tak aby se prokázala efektivita eh, v souvislosti s plněním cílů vedle jiných, eh, tedy vedle jiných finančních nástrojů, jako jsou třeba eh, dotace. A potom synergie mezi politikou soudržnosti a dalšími politikami, Horizon 2020, strukturální fondy, ano, to je velmi dobré, to, co tam stojí v textu, ale Není dobré, když Horizont 2020 a Connecting Europe a tak dále, eh, když to není vše dostatečně využíváno, když se to zaměří pouze na jednu věc. Potom eh, zjednodušování. V tom usnesení, které bylo schváleno na plenárním zasedání, je to zmíněno několikrát. Je potřeba přijmout všechna opatření pro to, aby politika soudržnosti byla kvalitativně i kvantitativně efektivnější. Ovšem nesmíme opomíjet, že je potřeba provádět eh, kontroly, aby nedocházelo k podvodům. A navíc, eh, tady máme článek 2, nařízení rady, kde je uvedeno, že prostředky nelze snižovat při přeskumu MFR ve stejném nařízení je totiž i článek 7, kde je uvedeno, že s ohledem na mimořádně složitou situaci členských států, které trpí krizí, je potřeba eh, zjistit statistické údaje Eh, je potřeba prověřit, do jaké míry jsou tyto články uplatňovány v praxi. Pokud eh, tedy bude podporována investiční, tedy má být podporována investiční politika Evropské unie, pak stability, eh, pak růstu ehm, a možnosti jednotlivých zemí, jak věci financovat, jak to skloubit a tak dále. Děkuji. Nyní má slovo pan Olbricht. Jsme velmi rádi, že je mezi námi na našem výboru. Máte slovo. Děkuji. Plním tady eh, dvojí roli, protože tady eh, jsem náhradník eh, tohoto výboru a zároveň ještě tam mám další funkci. Děkuji paní Krell za její předlohu a mám určité podněty. Text prvního návrhu e, zprávu z výboru e, rozpočet je k dispozici a tam uvidíte, že tato zpráva vlastně je rozdělena na tři části. A já si myslím, že v diskuzi na tomto výboru se také jasně ukázalo, že tyto tři části se zaměřují na tři témata. Za prvé, e, revize, přeskum Výbor REGI si vyzve výbor pro rozpočet a komisi, aby připravili skutečnou revizi politiky soudržnosti. Nejenom jakožto další zprávu, ale něco, co by bylo v souvislosti s MFF. Předtím, než komise předloží návrh, tak by bylo potřeba udělat přeskum. To odpovídá i požadavkům nařízení. Zpráva ta vyžaduje něco jiného. Eh, revize znamená, že komise by měla říci, eh, jak je to s rokem 2015, 16 a 17, jaká je tam situace. První část naší zprávy, eh, tedy když bude předmětem revize, tak je tam otázka, co se děje v různých oblastech. Za druhé, doporučení dokumentu, který připravila komise a který by měl být odhlasován radou náš návrh by měl být, co je potřeba okamžitě změnit. Okamžitě. Nesmíme čekat na nějakou další eh, perspektivu, na další období. Eh, a po té první části je tam závěr podle současné situaci eh, a okolností a priorit Potřebujeme ty a ty závěry, potřebujeme naléhavě vyřešit situaci pro roky do budoucnosti, co by mělo být změněno, revidováno, jak je to eh, se eh, zálohou v roce 17, 18, 19, 20, protože my víme, že tam nebude dostatek prostředků na politiku soudržnosti. To už je jasné. Takže toto zmínila i Konstanc. Je tady téměř jistota, že tam nebude žádná rezerva. Takže teď eh, si musíme položit otázku, co je třeba revidovat. A třetí část, ta se týká závěrů eh, revize pro nové období a pokud jde o stanovisko výboru REGI, tak tady by se mělo zaměřit na ty roky 14, 15, 2016 a to je tedy jedna část a další část bude pro další období protože některé prvky, které se tady zmiňují, jsou pro období po roce 2020 a některé platí pro současnost, takže to je nesmírně důležité. Co náš výbor eh, chce změnit okamžitě a co výbor chce změnit v budoucnosti. A poslední připomínka je jisté, že v této zprávě bude návrh, který e, začal před pěti lety, o tom se velmi dlouho diskutuje, politická diskuze v Evropském parlamentu, e, všichni o tom víme a víme, že ten současný systém, na kterém e, eh, tady se to zakládá, tak pro politiku soudržnosti těch pět let to je opravdu katastrofické, protože e, teď máme pětiletou perspektivu a tři roky to je skoro nic, tak jak je to s pěti lety? Pět let to je obecně dobré období, ale některé politiky, které se zakládají na víceletém financování, tak tam by to mělo být pět plus pět a měla by tam být revize v polovině období po pěti letech a ne po tři a půl letech. Ale rada bude jistě proti tomu. Možná, že nakonec skončíme se sedmi lety ale o to tady jde. A pokud jde o politiku soudržnosti, tak já si myslím, že těch pět eh, let to nestačí. Mělo by to být alespoň sedm a pokud možno spíše deset. Takže toto navrhuji a samozřejmě přihlédneme k návrhu, který předloží výbor REGI v, našem, v naší zprávě. Děkuji. Pan Van Miltenburg má slovo. Uh, Děkuji, já bych chtěl poděkovat zpravodajce za její velmi dobrou práci. A máme tady odstavec 2 v jejím stanovisku. Ono asi nebude možné shrnout dopad z eh, těchto fondů eh, před rokem 2020. To by bylo příliš brzy vyvozovat nějaké závěry. Mně jde tedy o údaje, které budou používány pro přeskum v polovině období pro MMF. Prováděcí období některých e, implementačních programů e, bude e, příliš krátké a ty údaje nebudou dostačující. A potom mám další, tedy jiné stanovisko než výbor. Nesouhlasím s odstavcem 9 ve vašem textu. Myslím si, že programové období by mělo být pět let to asi se nebude líbit panu Obrechtovi, ale já jsem přesvědčen, že pokud sladíme délku finančního programování s politickým mandátem Evropské komise a Evropského parlamentu, tak zvýšíme demokratickou legitimitu a e, také zodpovědnost. E, já si myslím, že to je e, něco, co bychom se měli pokusit, měli bychom se na to zaměřit, protože e, náš mandát k tomu v podstatě vybízí a má to smysl, abychom to sladili, tedy mandát Evropské komise s finančním, e, s délkou pro finančního programacího období. Děkuji. Pan Volk má slovo. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Já děkuji eh, zpravodajce eh, za tuto zprávu, ve které zmínila některé důležité věci. Důležité věci zdůraznila zjednodušení například a Tady bychom měli eh, dosáhnout co největšího pokryku ve zjednodušování podle dokomoru či skupiny na vysoké úrovni. Čím eh, rychleji, tak to bude dobré, i když ono to samozřejmě bude určitou dobu trvat. Pokud je o rozpočet, jsou tam některé důležité vody, eh, které musíme zmínit. Jednak poměrně problematická věc, to znamená rozhodnout se v tuto fázi, co má být změněno, protože teď to teprve probíhá a členské státy tady eh, dostávají příspěvky ze strukturálních fondů a v tuto chvíli to asi nebude eh, možné měnit. Pak tam byly další věci, Ehm, pokud jde o ty ehm, nesplacené věci, budou to asi 2 miliardy, jak to tady bylo řečeno, ale jak už tady zaznělo, toto číslo se asi bude ještě zvyšovat. Takže je potřeba nalézt na to nějaké řešení. Ehm, ovšem rada tady ten problém nevidí, není schopná to uznat, velmi se o tom diskutuje a, a Eh, to ve chvíli, kdy tady řešíme rozpočet mezi parlamentem a radou, ale tady je potřeba nalézt řešení do budoucnosti, protože jinak eh, tento problém naroste až do roku 2020 a bude ještě vzrůstat. Další věc je, že chceme rozpočtování víc orientované na výsledky. O tom už jsme tady také hovořili a asi se shodneme, že to je dobrý přístup, ale já se spíše ptám, jakou podobu by to mělo mít a kdy by k tomu mělo dojít. Da brzy nebo později až ke eh, konci programovacího období. Takže to bychom měli vyřešit. A nová věc, eh, to je eh, výkonnostní rezerva. Někteří kolegové vědí, že jsme se stavili proti tomu ve své době, protože jsme měli pocit, že to nepomůže, že to je vlastně zbytečné, ale eh, teď eh, bychom možná o tom mohli eh, uvažovat. Je to věc, které bychom se měli znovu věnovat, zda dojde k realokaci takových prostředků protože to bude mít dopad na roční rozpočet a tím pádem také na VFR. Takže to bychom měli monitorovat a ještě dále zvážit. Paní předsedkyně, děkuji. Nyní paní Breso. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci poděkovat paní Krell za toto stanovisko. Jedná se o problematiku velice důležitou. Samozřejmě, že obecně rozpočtové pravomoci to, jsou hlavní, to je hlavní předmět eh, tohoto stanoviska, ale je to provázáno s problematikou politiky soudržnosti a tím pádem je celá záležitost velice důležitá pro náš výbor a není to čistě věc rozpočtového výboru druhá záležitost. Já se také myslím, že by mělo dojít ke skutečnému eh, přeskumu eh, VFR a ne čistě eh, určitému znovu zhodnocení a přehodnocení, jak už o tom hovořil pan Olbricht. Evropská rada často přijímá velice důležitá rozhodnutí, která pak mají zásadní rozpočtový dopad a přitom rozpočet není upravován a existuje tady tudíž riziko, že to bude mít nakonec dopad i na politiku soudržnosti. Tentokrát se to tolik nepromítlo do politiky eh, soudržnosti. Každopádně si myslím, že je potřeba se mít před tímto rizikem na pozoru. Navíc eh, už teď vidíme, že existují nějaké příznaky spožďování, eh, vidíme určité riziko snižování prostředků na závazky v případě, že nebudou vyčerpány všechny prostředky z fondu eh, soudržnosti. Takže je potřeba se zaměřit na přeskum Fondu soudržnosti v souvislosti s přeskumem VFR. Tak, aby vše, co děláme my v našem výboru, co dělá paní komisařka, tak, aby bylo eh, sladěno, aby do toho zapadala mm, otázka zjednodušení Aby to totiž nevypadalo, že dochází k seškrtávání zdrojů pro politiku soudržnosti, Situace je ovšem natolik komplikovaná, že eh, těžko tady činit jednoduchá eh, rozhodnutí. Myslím si, že je velice důležité, pro celkově pro eh, evropskou rozpočtovou politiku, abychom zajistili, že mandát Evropského parlamentu a načasování eh, přeskumu VFR eh, a období VFR se shodovalo, abychom se neocetli v té současné situaci. Je to tedy dvojí problém. Jednak musíme zařadit pravidlo 5 plus 5 do mm, politiky soudržnosti a rozšiřovat tamto období čerpání. Každopádně k tomu se vrátíme, až budeme diskutovat o přeskumu politiky soudržnosti. otázka tedy toho časového souladu je velice důležitá, protože na jedné straně musíme zajistit, že jde k vynaložení veškerých prostředků, že budou vyčerpány, ale na druhé straně to čerpání nesmí trvat příliš dlouho, nesmí být příliš pomalé, protože ekonomické podmínky se mění dnes mnohem rychleji než dříve, takže panuje riziko, že když dále rozšíříme lhůtu pro čerpání prostředků eh, politiky soudržnosti, nebude už potom přiměřené situaci. A tomu si musíme vyhnout. Dále také souhlasíme s tím, že problém evropských rozpočtů spočívá v tom, že třeba lépe eh, sladit eh, vyčleněné prostředky na platby a závazky, protože někdy nedochází k plné absorpci prostředků a následně to vede v druhé fázi ke spoždění plateb. Tento problém musíme tedy také řešit. Máme tady navíc neuhrazené eh, faktury, které musí být zaplaceny, protože to velice komplikuje ty pozdější fáze vynakládání strukturálních prostředků. Děkuji, nyní pan Hetman. Děkuji. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já chci poděkovat paní navrhovatelce za velice kvalitní stanovisko. Toto stanovisko se věnuje všem důležitým záležitostem. Já bych byl ovšem eh, ještě spokojenější, kdybychom v něm mohli více zdůraznit to, že je potřeba Eh, zajistit pokračování politiky soudržnosti také po roce 2025 a bylo by dobře, kdyby to v tom stanovisku zaznělo explicitně, aby bylo zjevné, že politika soudržnosti je zcela mm, samostatnou, nezávislou, financovanou eh, politikou a že bude pokračovat také po roce 2025. Rovněž jsem rád, že paní Král hovoří o synergiích mezi jednotlivými strukturálními fondy. V této souvislosti si ovšem myslím, že bychom mohli udělat eh, několik drobných krůčků, pokud si přejeme synergie dále posílit. Z praktického hlediska totiž eh, synergie často pokulhávají. Takže sice to není nějak významná záležitost, ale možná by bylo dobré, kdybychom eh, se tam zmínili o tom, že by bylo třeba zlepšit synergie mezi eh, Fondem regionálního rozvoje a Evropským sociálním fondem. Myslím si, že by stálo za to více tuto myšlenku propagovat, protože synergie těch se nedosahuje v praxi nějak snadno. Takže bychom mohli být konkrétnější a zmínit jenom synergie mezi těmito dvěma fondy. Ty by se podařilo, těch by se podařilo docílit, tak si myslím, že by to byl vynikající úspěch. A také si myslím, že to programovací období by mělo mít délku sedmi roků, Zvláště když si vezmeme to počáteční období na začátku každého programovacího období, to je většinou krátké. Nyní pan Plčák. Děkuji za udělení slova. Já bych se <clears throat> věnoval po všech vystoupení pouze mm, dvěma bodům ze zprávy paní Krell a ta se týká eh, asilové a přestěhovalecké eh, politiky. Já mám radost, že to paní Krel uvedla ve své zprávě, eh, kde se vlastně pod sedmí předloženého návrhu přímo zabývá právě žadateli o azyl a imigranty. Já bych to rozlišil skutečně na azylovou a přistěhovaleckou politiku, protože si myslím, že to není úplně to stejné a eh, hovoří o tom, že by bylo vhodné pos, pod, podpořit, poskytnout podporu finanční eh, pro státy, které se eh, tomuto úkolu hm, jaksi nevyhýbají. Já opakovaně říkám, že to podporuji, jenom si myslím, že by bylo vhodné naznačit, jakým směrem by se takové prostředky měly rozdělovat. A pokud jde o otázku spožděných pladeb, o tom už tady hovořila Paní Breso, já osobně eh, jsem přesvědčen, že to není pouze šrám na politice soudržnosti, ale myslím si, že bychom to měli více odsoudit, protože tím skutečně trpí důvěryhodnost eh, kohezní politiky a důvěryhodnost nebo kredibilita eh, Unie jako celku. Děkuji. Thank you. It was the last, uh, the... Děkuji, tak to byl poslední příspěvek do diskuze a nyní předávám slovo paní Rubiany z DG Regio. Máte slovo, panu Regianem. Děkuji, paní předsedkyni, jenom velice stručně. My souhlasíme s hlavními zásadami, o které se opírá váš návrh stanoviska. Odráží to tedy také názory Evropské komise, pokud jde o evropské strukturální a investiční fondy v souvislosti se střednědobým přeskumem VFR. Hlavní prioritou pro nás je zjednodušení a o tom jste tady hojně hovořili a tím navazujeme na doporučení skupiny na vysoké úrovni. Druhou prioritou je více se orientovat na výsledky a výkonnost, navzdory tomu, že k jistému pokroku již v této oblasti došlo v tom eh, novém programovacím období, například pokud jde o eh, podmínky ex ante, evropský semestr a tak dále. Třetí prioritou je, aby eh, politiky byly flexibilnější a aby více reagovaly na nečekané problémy a zvýzvy a přitom, aby se zachovala strukturální povaha těchto politik, to je pro nás velice důležité za komisi. Také se chci zmínit eh, o odstavci číslo čtyři, protože paralelně s VFR bude probíhat eh, také technické uspůsobení, to znamená přeskum národních eh, částek přidělených jednotlivým eh, členským státům, a to na základě aktuálních statistických údajů. K tomu dojde v letošním roce a následkem toho může být navýšení politiky soudržnosti až o 4 miliardy eur což se eh, rovnoměrně rozprostře mezi roky 2017 až 2020. Budeme tak postupovat podle článku 92 obecného nařízení a článku 7 nařízení o VFR. A poslední věc, to se přímo netýká přeskumu VFR, ale je to paralelní aktivita, to je přeskum některých právních ustanovení, jimž vyprší v tuto chvíli eh, platnost. To Jde o eh, míru spolufinancování pro země, které jsou v obtížné hospodářské nebo finanční situaci. A to rozhodně dloužíme eh, tuto eh, zvláštní sazbu spolufinancování se týká Kypru. Děkuji, nyní pan van Roy a, eh, a omlouvám se vám, nyní máte slovo. Možná, že jsem se dostatečně nehlásil, příště se polepším. Jenom stručně na konci této rozpravy Myslím, že toto je velice dobrý základ pro další práci na textu a jasně to mm, ukazuje rozsah našich činností, kterým se věnujeme. Občas si říkám, že bychom měli možná ještě více eh, vysvětlovat, eh, čemu se věnujeme v našem novém nařízení, ať už jde o tematickou koncentraci, eh, konkrétní výsledky nových politik, spolupráce s partnery a tak dále a tak dále. Ono na jednu stranu je to vše velice logické, že se orientujeme na výsledky, výstupy eh, v tom současném programovacím období. Sami jsme o tom rozhodli, teď uvidíme, jak se to osvědčí, zda bude potřeba to v rámci přeskumu upravit. a zda bude potřeba předložit eh, nové návrhy. Ale to až poté, co uvidíme eh, ty výsledky. Já si myslím, že takový je běžný postup a právě, potřeb, právě proto potřebujeme delší období. Takže pokud jde o ty stavební kameny, tak bychom měli asi tyhle ty hlavní prvky textu více vysvětlovat. Druhá věc. V bodě 4 říkáme, že rozpočet nemůže být nižší, a to je dobře, eh, že nám eh, komise potvrzuje, že ten rozpočet bude spíše vyšší. Ale každopádně je to odstavec velice důležitý, protože když se ostatní myslí, že politika do roku 2020 může být změněna, tak okamžitě, a že okamžitě to mohou um, provést na rozpočtu, tak tady jasně říkáme, že to není pravda. Také pan Von eh, řekl, eh, že musíme sledovat eh, výkonnost. To já jsem pro v maximální možné míře, ale opět nejprve musíme vidět, jak vypadá situace a jakým období se zabýváme do roku 2020 nebo až po roce 2020. A poslední moje poznámka se týká toho, co očekáváme, pokud jde o ty eh, neuhrazené eh, platby. Pokud se vezmeme ty akční plány komise, tak ty jsou účené. pokud jde o minulá období, ale teď se musíme ptát, jak se bude situace řešit do budoucna, v příštích letech. Poučili jsme se dostatečně z těch negativních minulých zkušeností. V tom textu už se to odráží a to si myslím, že je velice dobře. Každopádně je to pro náš výbor vynikající mm, příležitost, jak se k celé problematice vyjádřit eh, ještě předtím eh, obrovským spektáklem a představením, které tady můžeme očekávat za dva roky v parlamentu. Děkuji. Děkuji, říká paní předsedkyně, nyní paní Krél. Já vielen Dank. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Chtěla bych eh, velice poděkovat za veškeré podněty ze strany kolegyň a kolegů. Ráda bych je eh, poněkud rozvinula několik bodů. Je zcela jasné, že výbor regi by tady neměl asi požadovat navýšení prostředků v rámci přeskumu a nového VFR Tady bychom měli být zdrženliví, neboť si myslím, že to je záležitost, eh, eh, o které bychom neměli nyní hovořit. Eh, to je něco, co o čem bychom měli hovořit později o rozpočtu, ale ze své vlastní zkušenosti tady nevidím příliš mnoho prostoru pro manévrování, spíše budeme bojovat o to, aby nám nic neodebrali. To bude důležitý boj, neboť tady skutečně je mnoho zájmu o e, prostředky právě z rozpočtu pro politiku soudržnosti. A proto je, myslím, zcela zásadní, abychom ještě jednou poukázali na jednu věc. Já samozřejmě nechci ani změnit národní eh, obálky, ty jsou pevně stanoveny ve všeobecném nařízení, ani nechci dávat eh, či požadovat dodatečné prostředky pro pomoc uprchlíkům, ale myslím si, že opravdu tady máme jistou flexibilitu, mám tím na mysli těch ty 4 miliardy, komise o tom také již hovořila, pokud bychom je použili chytrým způsobem, nějak inteligentně, tak by to podle mne bylo možné. Můžeme se podívat, jak zase některé země změnily, co se týče u, u, ukazatelů a tak dále. Já si samozřejmě nemyslím, že politika soudržnosti by byla ta politika, která by se měla prvořadě zabývat uprchlickou krizí, to jistě ne. Ale integrace osob, kteří si požádali o azyl, či kteří migrují do Evropské unie, je, myslím, již nyní jedním z cílů využívání kozních fondů a proto si myslím, že by bylo vhodné, kdyby měla komise možnost tady velmi flexibilně zareagovat ne tím, že změní rozpočet, ale že prostě změní operační programy, to jejich nastavení pro využití prostředků, které jsou k dispozici. Já si myslím, že prostě tomuto úkolu se nevyhneme, nebude to úkol, který tady nebude, až nebudou přicházet další uprchlíci, protože v takovém případě tady budou všichni ti, kteří již přišli do EU a bude třeba se věnovat jejich integraci, což je proces, který trvá řadu let a jak se již ukázalo v minulých eh, měsících eh, či letech na tom či onom místě, někdy je to proces, který trvá celá desetiletí. Když tady hovoříme o migrantech druhé, třetí generace, kteří žijí v členských státech a nejsou integrováni. Takže tady máme skutečně, myslím, závazek, abychom se zamysleli nad revizí politiky soudržnosti, což samozřejmě bude hlavní téma, až bude k dispozici odpovídající zpráva komise. Dávám plně za pravdu Janu Olbrichtovi. Dříve, než budeme hovořit o přeskumu VFR, tak potřebujeme zprávu o komise o tom, co již Existuje, jaké konkrétní projekty v oblasti politiky soudržnosti již jsou v rámci současného eh, podpůrného období, protože bez takovýchto informací ze strany komise o tom, co se již odehrává, nemůžeme přistoupit k přeskumu eh, VFR či dávat návrhy pro budoucí VFR. Tady si myslím, že by bylo skutečně velice vhodné, to konkrétně ve Stanevsku mít a jsem ochotná to tam zapracovat. Nebo to je něco, co je třeba udělat. A pak by bylo také podle mě důležité, podívat se na to, jaká je pozice Fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Na výboru máme speciální zprávu, která se tomu bude věnovat, takže si myslím, že to nemusíme eh, zapracovávat do tohoto stanoviska. Již také proto, že globalizační fond není součástí rozpočtu pro politiku soudržnosti, ale je to i, abych to tak řekla, virtuální část rozpočtu EU. Z tohoto pohledu má sice podobné cíle jako Evropský sociální fond, ale není napojen na politiku soudržnosti, jde odděleně. Takže bychom to tam mohli zmínit, ale myslím si, že to tam nutně zmiňovat nemusíme. A myslím si, všichni se shodneme na tom, že je třeba zvýšit efektivitu a že e, tady je třeba jít cestou zjednodušení. Také se všichni shodneme na těch synergetických efektech a obávám se ovšem, že během příštích měsíců získáme informace, že ty synergie právě například s horizontem 2020 ještě nejsou takové, jak bychom je chtěli mít. Na což bychom také měli jasně poukázat. A stejně tak otázka těch backlogů, těch neuhrazených eh, závazků, neproplacených faktur, tady je třeba eh, si vyžádat od komise jasné stanovisko eh, aby nám tedy jasně řekli, jak tedy hodlají tu situaci řešit, jak tedy to, ten problém hodlají odbourat. Zatím jsme takovou dostatečnou informaci nedostali. Ta otázka té eh, performance reserve, té východnostní rezervy, to je zajímavá. Parlament ale je toho názoru, že to, jak tomu přistupuje komise, tak to vlastně vůbec žádná výkonnostní rezerva není. Ta by měla totiž sloužit tomu, aby se podpořily dobré projekty, dobré příklady, aby se obzvláště podpořily i dobré regiony. A výsledek vyjednávání je toho, že ta výkonnostní rezerva ještě není alokována v rámci národních obálek a pokyny pro Eh, spuštění této výkonnostní rezervy jsou tak nízce nastaveny, že skutečně pouze hlupák nebo někdo, kdo je velice neumělý, by dokázal zajistit to, že ty eh, eh, prostředky z toho nedostane. Takže Není to skutečná performance rezerv, výkonnostní rezerva jsme od toho velmi vzdáleni. Potřebujeme tedy něco změnit, například mít skutečnou flexibilitu v politice, politice soudržnosti tak, abychom mohli reagovat na určité události, výzvy nebo krize různého typu, a nebo bychom měli mít nějakou skutečnou výkonnostní rezervu. Ale v tom případě není možné jít již předem alokovat eh, pevně. Toto tedy musíme prohovořit v rámci revize politiky soudržnosti. Zda budeme schopni to nyní změnit, v současném programovém období. O tom velmi pochybuji, neboť by to muselo vést k tomu, že by se muselo změnit všeobecné nařízení a e, to je velice složitý postup. Takže znamenalo by to vlastně, že bychom někomu odebrali peníze, protože už má nějakou určitou alokaci pro tu výkonnostní rezervu a s tím jistě žádný členský stát nesouhlasil. Proto je třeba to zohlednit v rámci budoucí politiky soudržnosti. Tady to bude zásadní téma. A myslím si, že propojení, synergie, otázky eh, právní úpravy těch státních subvencí, o tom jste hovořila paní předsedkyně. Tady si myslím, je to velmi obtížné to právo, které se týká státních subvencí, není v souladu s tím, co máme v politice soudržnosti v těch různých kategoriích. A proto si myslím, že bychom na to měli jasně poukázat. Je třeba jasně říci, že si přejeme lepe, lepší sladění cílů práva v oblasti státních subvencí a politiky soudržnosti. Otázka o něch pěti či sedmi let. Pan Hekmark, pane Hekmarku, buďte ujištěn, že když jsme naposledy diskutovali o tomto tématu, tak to nebyly celé dny, nebyly to celé týdny a měsíce, kdy jsme se tomu věnovali. A pro mnohé, a to pro obě dvě varianty existuje mnoho dobrých argumentů, to je nepochybné. A dávám Janu Olbrichtovi plně za pravdu. Co se týče politiky soudržnosti, pokud tam bude kratší doba než sedm let, tak to prostě nebude vůbec možné, tak se celá ta práce vůbec nevyplatí. Pokud byste řekli, že to bude pouze pět let, to programovací období, tak tím vlastně politiku soudržnosti naprosto odstraníte. Ale co se mi eh, docela líbí, to je ta diskuze o té variantě 5 plus 5, tedy po těch prvních pěti letech by byla skutečná revize politiky soudržnosti. A pak by bylo vhodné si zvážit, zda bychom tam neměli zabudovat flexibilitu, tak aby bylo po těch pěti letech skutečně možné něco změnit, aniž by členské státy um, začaly křičet, že jim někdo bere peníze protože sedm let je příliš dlouhé období. Vůbec nikdo neví, jakým výzvám bude Unie čelit v roce 2020. Proto si myslím, že flexibilita po pěti letech by byla velice důležitá. Ale myslím si, že ta konstrukce 5 plus 5 je tedy lepší, smysluplnější než jedenkrát sedm let. Ale abychom měli pro kohezní politiku jedenkrát pět let, Myslím si, že kdybyste to někdy nahlas vyslovili, tak veškeré regiony, všichni starostové a všechny národní vlády by říkali, ne, ne, ne, v žádném případě to možné není. Ale ta ten nápad mít dvakrát pět let, ten je podle mě velice zajímavý a ono se nám to téma bude ještě často vracet. Tady je skutečně ta otázka, jak to tedy ve stanovisku naformulovat, zda vůbec či ne, pokud ano, tak jak. Jak říkám, nevím, Víme, že těch sedm let svým způsobem bylo vhodné, ale mohli bychom možná nějak říct, že jsme otevřeni budoucí nové podobě politiky soudržnosti, nevím. Možná někoho napadne nějaká lepší formulace, ale skutečně si myslím, že méně než sedm let eh, to by bylo velice obtížné a prostě by to naprosto nebylo realizovatelné v praxi. Myslím si, že jsem tímto odpověděla na všechny otázky. Těším se tedy na pozměňovací návrhy. Tento týden se bude konat schůzka stínových zpravodajů kde prodiskutujeme, jak by mohly vypadat společné kompromisy, ale myslím si, že to nebude příliš dramatické, že všichni směřujeme více či méně stejným směrem. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Chtěla bych pouze připomenout, jaká je závěrečná lhůta pro pozměňovací návrhy. Je to eh, čtvrtek, pět hodin odpoledne 21. dubna. A nyní budeme pokračovat. Bude následovat zasedání koordinátorů, protože další pod na programu je odložen a Takže jakmile uh, ukončíme schůzi, budeme pokračovat se schůzí koordinátorů. Ti kolegové, kteří nepatří ke koordinátorům, prosím, ať opustí sál. Děkuji.